Za komise přijde pan Avramopoulos. En effet, l'ordre du jour appelle... Takže na pořadu jednání teď máme zprávu pana Hala Aho o cestovním dokladu pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. A já dám slovo zpravodaji na pět minut. Euh, Vážený pane komisaři, vážení kolegové, jak víme, Evropa není příliš úspěšná v řešení migrační a uprchlické krize. Součástí neúspěchu je i neexistující efektivní politika návratu, neschopnost poslat zpět ty, jejichž žádost byla zamítnuta, kteří nemají právo zůstat v EU nebo do ní vejít. Jenom asi 40 návratových rozhodnutí se skutečně podaří vymoci. Je jasné, že toto vážně podkopává důvěryhodnost a legitimitu azylového systému v očích našich občanů také to pobízí ke zneužívání azylových řízení těmi, kteří nemají nárok na mezinárodní ochranu. A to nám zase brání v tom, abychom využívali ty omezené zdroje na ty, kteří jsou skutečně potřební. Toto nařízení zavádí e, vlastně vylepšený cestovní doklad pro nezákonné přestěhovalce z třetích zemích. Současné doklady pro navracení na základě doporučení Rady z roku 1994 nejsou příliš přijímány třetími zeměmi z důvodů, mezi něž patří i nedostatečné bezpečnostní prvky. Komise navrhuje harmonizaci vzoru bezpečnostních znaků a eh, technických specifikací tohoto dokladu. Objevily se určité nejasnosti ohledně povahy návrhu, jak v parlamentu, tak mimo něj. Někteří se mě ptali, zda to je znamená, že už nebude možné žádat v Evropě o ochranu nebo že všichni imigranti teď budou deportováni. To samozřejmě není pravda. Jedná se o technický návrh, který se nedotýká pravidel ohledně azylu, možnosti pobývat v EU a nebo jiných záležitostí v oblasti cestovních dokladů. Cílem je zajistit efektivnější provádění a vymáhání stávajících právních předpisů a rozhodnutí. Toto nařízení je malým, ale důležitým prvkem evropského azylového systému. Může zlepšit naši spolupráci s třetími zeměmi v otázkách návratu. Také by to mělo přispět k omezení administrativní a byrokratické zátěže jak pro členské státy, tak pro třetí země. Dohoda mezi parlamentem a radou byla uzavřena na jednom technickém a jednom politickém trialogu parlamentu se podařilo zachovat odkaz na nutnost uznávání cestovních dokladů. To by mělo být součástí jednání s diplomatickými zastoupeními třetími zeměmi, když se diskutuje o readmisi. Parlament také ponechal odkaz na právo dítěte s odkazem na článek 19 listiny základních práv a také zmínil potřebu nutnost dodržovat mezinárodní závazky, především tuto chartu. Dohoda také odráží současné smýšlení ohledně eh, aktů v přenesené pravomoci a lepší tvorby právních předpisů. Cestovní doklad není magickým řešením problému s návratem. Jde tady eh, o to, že eh, vlastně zda ten cestovní doklad skutečně stojí za odmítavým postojem některých třetích zemí. Za to není jenom zámenka brát si zpátky ty občany. Důležitým prvkem dohody bylo zajistit revizi dokladu i mimo běžný proces přeskumu. Dva roky po vstupu v platnost nařízení eh, by nejpozději se to mělo přeskoumat, pak by to mělo být zapracováno do přeskumu směrnice eh, o návratech. Dohoda hovoří o tom, že chceme dosáhnout uznávání těchto dokladů v readmisních dohodách, které uzavírá Evropská unie a členské státy s třetími zeměmi. Aby se dosáhlo kýženého efektu, je třeba, aby ten nový doklad začaly používat všechny členské státy. Když se aktualizují ty současné nástroje, snad přejdeme k evropskému azylovému systému, který bude lépe vybaven pro řešení úkolů, které před námi stojí. V současnosti je součástí těchto úkolů i zajištění vhodné a dostatečné míry navracení. Tato dohoda je dobrým výsledkem pro parlament a snad přispěje k vytvoření lepšího cestovního dokladu do budoucna. Je to dokument, který eh, by byl šířeji používán členskými státy a šířeji uznáván třetími zeměmi. Na závěr bych chtěl poděkovat předsednictví, komisi a všem stínovým zpravodajům za spolupráci a za efektivní práci na tomto legislativním textu a doufám, že všichni budou moci tento výsledek podpořit v zítřejším hlasování. A Teď dám slovo kolegům a komisaři. Děkuji vám. Ano, teď má slovo pan komisař Avramopoulos. Eh, Vážení eh, poslanci, zajištění efektivního navracení eh, migrantů je uhelným kamenem úspěšného a udržitelného systému migrační politiky. Stejně tak je podstatné pro naše občany, aby zachovali si důvěru pro migrační systém Evropské unie a také proto, aby se odradila nebezpečná a nepravidelná migrace do budoucna. Nedostatek eh, platných cestovních dokladů je jeden z hlavních překážek, eh, která brání navrácení eh, řádných migrantů z Evropské unie. Tato situace může být vyřešena náhradním cestovním dokladem vydaným příslušným úřadem členského státu. Ale aby ten dokument mohl být platný a použitelný v praxi, tak jej musí uznávat eh, třetí země. Existuje model standardního cestovního dokladu pro uh, vyhoštění uh, příslušníků uh, třetích zemí od roku 1994, ale členské státy jej nepoužívají uh, příliš často. Třetí země, eh, se kterými eh, se vyjednává o readmisních dohodách, eh, kritizují, že tento dokument má dostatečné bezpečnostní prvky a díky tomu je zranitelný vůči padělání a podvodům. A proto komise navrhla nařízení k řešení těchto otázek tím, že by se vytvořil nový evropský cestovní doklad pro eh, navracení eh, příslušníků ze třetích eh, zemí. Tento cestovní doklad přinese jednotný evropský formát s posílenými technickými a bezpečnostními prvky, zejména pokud jde o přesné bezpečnostní prvky, které budou minimalizovat eh, rizika a padělání a napodobení. Abychom nevytvořili eh, dodatečnou administrativní zátěž, tak ty bezpečnostní eh, prvky budou stejné jako u jiných úředních dokladů EU, e pokud jde o víza. Nový formát a nové bezpečnostní prvky evropských cestovních dokladů pro navracení by měly eh, pomoci s eh, eh, měly usnadnit přijímání těchto dokumentů třetími zeměmi. Tohle by mělo na pomoci vyrovnat se s konkrétní výzvou v evropské návratové politice. Ale je třeba to vnímat jako jeden prvek z mnoha. Je to součást širší strategie eh, stanovené eh, akčním plánem se září 2015. Jejímž eh, cílem je podpořit snahy členských států k navracení nelegálních migrantů a to podle eh, příslušných směrnic a mezinárodních dohod. Závěrem bych uvedl, že eh, děkuji eh, zpravodaji panu Alohahovi stínovým zpravodajům na výboru Libe za silnou podporu během celého legislativního procesu. Děkuji. Žvy. Děkuji. Takže nyní dostává slovo eh, paní Mussolini na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Garantovat rychlý návrat transparentním způsobem všem migrantům, ilegálním migrantům. To je základní podmínka, pokud chceme také garantovat eh, přijetí a ochranu těch migrantů, eh, kteří to potřebují. Takže proto eh, máme tady na stole toto technické nařízení a vlastně nezavádíme nic, co se týče Eh, nic nového k dokumentu z roku 1994. Já děkuji zpravodaji. Jedná se o harmonizaci kvalitativních norem, odbourání nedorozumění eh, a, a, a eh, umožnit třetím zemím uznávat tento typ dokumentu. Ale já bych v tomto stručném vystoupení chtěla zdůraznit perspektivu, kterou hájí EPP, a to v kontextu e, článku 24 eh, listiny základních práv, která se týká eh, mladistvých. My tam specificky eh, hovoříme o tom, že ve všech aktech, které se týkají eh, nezletilých a mladistvých, se jedná o, eh, ať už se jedná o státní nebo soukromé subjekty, vždy jak si prvotní je zájem toho nezletilce. Já říkám, že je to teda technická, technický návrh, ale toto jsme chtěli právě zdůraznit. Domnívám se, že ta odvedená práce byla skvělá, všichni jsme se na tom podíleli aktivně a samozřejmě jsme pro přijetí tohoto nařízení. Je to takový první krok, který eh, umožní eh, zajistit eh, lepší, kvalitnější podmínky pro přijímání jednak legálních migrantů a, a eh, o, mm, vyhoštění eh, ilegálních migrantů. A nyní paní Dali na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. P, politika, migrační politika se týká celé řady různých politik, včetně Eh, přemístění a přesídlení a návraty jsou také důležitý, důležitý. Migranti, jejichž žádost o azyl byla odmítnutá a nemají nárok na mezinárodní ochranu, se musí vrátit do země původu. A to bezpečným a lidským způsobem a jejich práva musí být respektována. To je pro nás velmi důležité v SND. A zastávající situace systém návratu legálních migrantů eh, ilegálních migrantů není efektivní. Uznávání stávajících dokumentů pro návrat je zatím velice slabé a není to široce přijímané do eh, orgány třetích zemí právě proto bezpečnější a harmonizovaný dokument pro návrat uprchlíků usnadní jejich návrat i readmisi v případě ilegálního pobytu na území Unie za předpokladu, že třetí země budou plnit své mezinárodní závazky. Jsem ráda, že jménem SND vidíme, že prostřednictvím jednání jsme dokázali zajistit dodržování základních lidských práv v souladu s mezinárodním a národním právem a především eh, práva dětí. Teď potřebujeme, aby členské státy Eh, jak si fakticky uplatnili eh, tento dokument eh, a, a tedy těch dokumentů, a, aby mohly být realizovány readmisní dohody. Tento dokument samozřejmě nevyřeší migrační krizi, ale může usnadnit cestu pro solidní legislativu, která by skutečně řešila eh, konzistentním způsobem eh, tuto eh, problematiku a já děkuji všem za spolupráci. A nyní paní Stevens za EKR. E Jednu minutu. Dank wel, voorzitter. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně. Eh, eh, velmi málo eh, v ekonomických migrantů a odmítnutých žadatelů o azyl je skutečně vyhošťováno. To navratové procento zůstává nízké na pouhých 30%. Pro naši stranu NVA je efektivní navratová politika vrcholnou prioritou a to vedle konsekventní politiky zatlačování. Migranti z zemí mimo EU, kteří zde jsou ilegálně, se musí vrátit do svých zemí, ale ti migranti eh, zpravidla už nemají žádné dokumenty a proto eh, dostávají cestovní doklad EU. A právě proto, že snadno eh, lze padělat tyto dokumenty, tak třetí země se zdráhají často přijímat a to ochromuje navracení. Proto eh, je eh, třeba zde mít eh, dokument více odolný vůči padělání. To je pro NVA konkrétní skvělý první konkrétní krok k efektivní politice návratu EU. Zde přináší přidanou hodnotu, ale mm, v vydávání těch dokumentů zůstává a plně pravomocí členských států. Děkuji. Děkuji, paní Besera, na dvě minuty. No, No, Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, když se mluví o návratu státních příslušníků třetích zemí v eh, nelegální situaci, měli bychom také hovořit o uznávání cestovních dokladů, aby se zvýšila efektivita, bezpečnost a readmise u návratu. Ale tady máme nedostatek koordinace a nedostatečnou výměnu informací mezi členskými státy. Je jasné, že ti, kteří nemají právo na mezinárodní ochranu, se musejí vrátit domů do své zemi s určitými záruky. Ale dovolte, abych využila této příležitosti a podělala se s vámi o obavy o ty, kteří jsou nespravedlivě vraceni eh, kvůli tomu, že nejsme schopni vytvořit společnou migrační a asilovou politiku. Víme, kolik eh, uprchlíků už jsme odsoudili k návratu do nebezpečí, jež jim hrozí v zemi původu, aniž by byla vůbec posouzena jejich žádost o mezinárodní ochranu. Každým okamžikem se takto porušují eh, pravidla. To platí třeba o vracení Syřanů do Turecka, včetně těhotných žen a dětí syrští uprchlíci se vrací někam, kde jim hrozí islamský stát a tam, kde eh, prostě homosexualita je trestná. Pane komisaři, skutečně považujeme Turecko za bezpečnou zemi pro uprchlíky. U nás eh, ve Španělsku tuto sobotu Desítky eh, mladých lidí z oblasti subsaharské byly násilně deportovány do Maroka, eh, aniž by byla zjištěna jejich totožnost. Naše unie si nemůže dovolit takovéto situace. Neexistence řešení problémů a konkrétních kroků znamená paralýzu unie a eh, komise a rada respektive komise a parlament musí podléhat krátkodobému uvažování rady, tedy předsedů vlád. My potřebujeme silnou a jednotnou Evropu, potřebují také zranitelní občané jiných zemí, ti, kteří prchají před barbarstvím a bídou. Děkuji. Ah, Děkuji, čekala jsem na konec překladu, protože jste hovořila velmi rychle a uměla, zapomněla jsem upřesnit, že jste hovořila jménem Alde. Nyní zaguje paní Veržia na jednu místě. Děkuji vám, paní předsedkyně. Včera jsme absolvovali diskusi o chystaném summit OSN o migraci. Paní Mogherini vyzvala Unii a členské státy, aby se zhostili své odpovědnosti za lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu ve světě. Takzvaný cestovní doklad neznamená žádný pokrok. Jde tady jenom o to, že se budou eh, obcházet různá odmítnutí eh, v souvislosti se spožděním vydávání dokladu a urychlí se vyhošťování do jiných zemí. Leda, že by ta eh, osoba dobrovolně přistoupila na to, že bude přesunuta jinam. Jsme svědky stále většího policejního násilí a já si tedy kladu otázku, zda bude skutečně respektována vůle těch vyhošťovaných osob. Bylo by třeba, aby tento cestovní doklad byl vystaven v jazyce, kterému rozumějí. My jsme v tomto smyslu předložili pozměňovací návrh a doufám, že bude schválen. To by bylo takové minimum. Navíc tady nejde eh, o solidaritu, když tento doklad bude považován za nezbytný předpoklad pro dohodu mezi EU a třetími zeměmi, které přijímají mnohem více uprchlíků než Unie. Budeme tedy hlasovat proti tomuto textu, protože je to jen další přitvrzení této Evropy ve formě pevnosti. Děkuji vám a nyní paní Sargentini za zelené. Jedna minuta třicet. Děkuji, paní předsedající. Eh, k eh, funkční azylové politice eh, patří eh, rozhodně i návratová politika funkční. Neúspěšný žadatel o azyl, odesílání do země původu potřebují cestovní doklady. To i proto mají zelení pochopení přidat tam eh, nějaké eh, biologické parametry eh, je logické, ale přesto budou zelení proti tomuto návrhu. Proč Evropský, Evropská komise nepřišla s žádným posuzením dopadu, ale prostě říkala, že díky tomu se budou, bude vracet víc. To, že t, nebo předpoklad, že třetí země díky tomu modernímu dokladu bude přijímat více zemí, lidí zpátky, prostě eh, není eh, ověřený, protože spousta lidí uvízne prostě proto, že ty země nechtějí brát zpátky. Eh, ty země, které jsou o trochu méně demokratické než my, mají, navíc dostanou soukromé údaje jejich občanů, což je může Eh, ohrozit. Eh, paní předsedající, eh, počet uprchlíků ve světě roste a od tuniské revoluce návrhy Evropské komise jsou stále represivnější. Pokud jsme si tohleto vzali z léta 2015, tak jsme na, se vydali špatným směrem. Děkuji. Děkuji, pane Arnold, za FDD 1,5 minuty. paní předsedající. Eh, název této diskuse eh, se eh, navozuje, že má se to týkat tohoto dokumentu, který je určený pro občany třetích zemí, kteří přišli ilegálně a je to problematika tedy právního státu. Také můžete předpokládat, že jakožto zástupce eh, země v Evropské unie otázka a harmonizace na evropské úrovni, tady já nejsem přesvědčen, že to poskytne něco víc než pouze kosmetickou změnu. Nemyslím si, že to přinese nějakou skutečnou nápravu e, situace, kdy naopak bude chodit čím dál více ilegálních migrantů. My se zdržíme při hlasování na toto nařízení, protože toto rozhodnutí stejně nebude aplikováno ve Spojeném království a e, v souvislosti s Brexitem, tak e, my eh, se nás se to tedy týkat nebude, já bych byl stejně jedině kritický vůči takovému rozhodnutí, pokud by se mělo vztahovat eh, vůči Spojenému království a jedině správné, abych eh, se zdržel. Děkuji. A nyní kolega Fontana, minutu a půl za EFTD. ENFG. Děkuji, pane předsedo. Tedy se jedná o nařízení, které můžeme chápat pozitivně, e, s tím, že za pár let e, konečně většina parlamentu dospěla k závěru, že tito lidé, kteří přišli do Evropy ilegálně a nerespektují pravidla pro pobyt na území Unie, že tito lidé mají být navráceni e, do země původu. Je škoda, že se omezujeme tak jako obvykle na dobré úmysly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 a zůstáváme u byrokratických eh, kroků, které by mohly eh, uvést eh, ministerstva jednotlivých zemí do svízelné situace. V loňském roce jsme se snažili udělat pořádek v otázce migrace, ale musíme konstatovat, že letos do Itálie dorazilo více než 120 tisíc ilegálních migrantů a 70 z nich nenaplňuje žádné kritérium, které by je opravňovalo k pobytu na území Unie. To jsou lidé, kteří neutíkají před válkou, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu a e, přes to eh, nebylo vráceno více než pět tisíc lidí. Méně než pět tisíc lidí opustilo Evropskou unii a to je problém. Problém politický taky, protože tady není politická vůle. Někteří jsou toho názoru, že máme přijmout všechny migranty, kteří k nám dorazí, ale i při nejlepší vůli na světě nemůžeme těmto lidem dát nějakou perspektivu do budoucna. A tyto lidé nemají žádnou šanci se integrovat, takže co se stane? Pravděpodobně někteří někteří z nich eh, se eh, dostanou do eh, ilegálních struktur, někteří se budou radikalizovat a podobně. A tak já si myslím, že pro samotné přežití Evropské unie je potřeba vést návratové politiky, které budou dobře koncipované a dobře realizované a měly by být vedené politickou vůlí, která tady bohužel dnes není, kde je patrný odpor těch, kteří mají pocit, že v Evropě můžou přijmout všechny chudáky světa a to nejde. Prostě to je otázka ideologie a ideologie eh, eh, jak si vede k debaklu. Já bych si přál konkrétní řešení, ale musíme jednat rychle, efektivně, protože pokud nebudeme jednat co nejrychleji, tak hrozí, že Evropská unie vybouchne. Po JNF, eh, Gabriel. Děkuji, pane Font Tana, vy jste, eh, a nyní paní Gabriel dvě minuty. Eh, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. My dnes hovoříme o technickém nástroji, který ale má potenciál stát se významnou součástí asilového systému. Já bych chtěla podpořit tuto zprávu a zmínit tři věci. Za prvé, musíme pokračovat v EU ve, v tom, eh, abychom eh, uzavírali readmisní dohody se třetími zeměmi. A chtěla bych tento návrh mm, eh, na cestovní doklad přivítat a mělo by to být součástí každé dohody, kterou uzavřeme. A chtěla bych apelovat na Eh, lidi v EU, aby se snažili udělat maximum pro to, aby byla uzavřena dohoda s Nigerií, s Nigerem a dalšími subsaharskými státy. Chtěla bych podpořit myšlenku zahrnout kopii dokumentů do ADAKu a do SIS eh, a e, také bych se chtěla zasadit o to, aby také Bulharsko e, bylo zařazeno do SIS. Máme společnou hranici s Tureckem a potřebujeme e, naplňovat všechna ta bezpečnostní a technická kritéria. Kromě toho článek 13 dohody z Kotonu uvádí, že naše partnerské země mají přijímat zpátky vlastní občany tento dokument, jednotný dokument jedno, pro jednosměrnou cestu je dobrý sice, ale není to řešením požadavku, kdy členské, ty třetí země by měly vydávat cestovní doklady svým vlastním občanům a v tom bychom potřebovali spolupracovat s konzulárními službami. Musíme vyřešit migrační problém, který teď máme už opravdu, protože je to důležité pro naši bezpečnost v Unii a proto si myslím, že bychom se měli snažit zlepšovat technické parametry a tady to je krok správným směrem. Děkuji. Yeah pane předsedající eh, pane komisaři. Eh, eh, dlouhá desetiletí Evropa nečelila přílivu uprchlíků a je důležité, abychom poskytli pomoc podle mezinárodních standardů a podle dobré tradice evropské solidarity. Abychom to mohli udělat efektivně, je třeba i jasných pravidel, efektivních struktur a, řádných procedur a, a tady je hodně nedostatků nejen na evropské úrovni, ale zejména ve členských eh, státech je ta situace na nejvýš nepřehledná a vede ke znejistění mnoha lidí. Je tady nedostatečný přehled a transparentnost a také nedostatečná konsekventnost. Eh, některé země eh, naplní své povinnosti a k tomu je třeba vytvořit administrativní Eh, podmínky, ale eh, lidé také musí vědět, na čem jsou eh, vytváření cestovních dokladů pro příslušníky třetích zemí, kteří neúspěšně požadali o azyl, je velice důležité. Díky tomu bude celé azylové řízení důvěryhodnější. Také se ukazuje, že e, negativní rozhodnutí o azylu neznamená e, právo pobytu. Z toho e, vyplývající odsun musí být v souladu s lidskými právy, potřebu, musí být na základě právního rozhodnutí a, a Takový právní základ je doplněn právě takovými to předpoklady, jako je řádný cestovní doklad, a příslušné e, země, e, e, které podepisují tedy admisní dohody, potom jej budou dokládat. To berlej. Pan Kolmo, minutu prosím. Děkuji, pane předsedo. I já podporuji výslovně tuto zprávu kolegy Halo. Aha. Já si myslím, že to je velice důležité uh, střípek mozaiky pro eh, eh, vyladěnou a účinnou azylovou politiku. Všichni víme, že v Evropě nemůžeme přijímat neomezeně, neohraničeně lidi. Abychom měli místo pro ty, kteří opravdu potřebují pomoc, musíme ty, kteří nemají žádné právo pobytu, být schopni zase vrátit zpátky. A proto je důležité, abychom eh, vystavovali příslušné eh, dokumenty eh, pro vykázání. Já jsem rád, že konečně v tématu azylové a uprchlické politiky jsme se dostali vpřed a tady jsme připravili důležité opatření. Je třeba jej samozřejmě také implementovat. Proto potřebujeme doprovodný proces, potřebujeme hodnocení, toho, co vlastně se nakonec stane ve členských eh, zemích. To si myslím je velmi důležité, aby to eh, neběželo, neběželo jenom na teoretické úrovni, ale také v praxi. Pan Lebreto, děkuji vám, pane předsedající. Evropské státy jsou oběťmi eh, obrovské migrace. Mají právo a povinnost chránit svou identitu. Evropská unie to nechtěla pochopit, tak jako paní Merkelová nejprve špatně reagovala a otevřela brány do kořán. Naštěstí eh, ostatní povolali k pořádku a musí dnes k tomu přihlížet. Nesouhlasím ovšem s cestovním dokladem EU. Ano, umožní nám snadněji vracet eh, migranty, ale zároveň to bude jakýsi pas, eh, který bude platný pouze na jednou cestu, cestu ven z Unie. Ovšem tento doklad je nadnárodní a s tím nemohou souhlasit. Nesmíme si dělat iluze. EU není spolehlivá. Nadále bude ustupovat eh, imigračním lobby. Členské státy budou efektivně bojovat s migrací pouze tehdy, když se jim vrátí jejich suverenita. Grazie, onorevole Díaz de Mera, prego. Děkuji, pan Díaz de Mera, na minutu 30. Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane komisaři, toto je dobrá legislativní iniciativa a já také blahopřeji příteli Jussi Halaaho, který je předkladatelem zprávy, eh, která by měla vést ke zlepšení situace. Harmonizace eh, modelu, s bezpečnostními prvky, které budou spolehlivější, měl by se snížit eh, doba čekání na repatriaci, mělo by se přispívat k cílům EU, pokud jde o návratový systém, který by měl být s lepšími zárukami. Mělo by se zlepšit přijímání těch, kteří potřebují ochranu. Měla by se omezit administrativní zátěž konzulárních úřadů. Kromě toho by to mělo stížit falzifikaci a podvody s tímto cestovním dokladem. Ale především a nejdůležitější je, že se zabrání tomu, aby eh, nezákonní migranti byli vykořišťováni mafií. Takže já tleskám této iniciativě, ale neměli bychom zapomínout, zapomínat, že pouze silná návratová politika umožňuje silnou asilovou politiku. Možná tady mám jeden problém. Myslím, že jeden z nedostatků nařízení je problém s uznáváním třetích zemí. To je nevyřešená věc. Ale jinak, pane předsedající, myslím, že to bude užitečný nástroj pro aktivaci eh, mechanismu eh, pro pozastavení, k němuž jsem zpravodajem. A to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji vám. Je tady na vás, pane Diaz Demera, otázka. Přijímáte ji? Pan Frunzuliča, prosím, vaše otázka. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedající. Ano, pane Diaz de Mera, milý kolego stojíme před hroznou situací, že tento evropský cestovní doklad vlastně není uznáván ve většině zemí, které by měly zpět přijímat tyto lidi. Jak ho tedy můžeme používat? Protože v mnoha situacích oni odmítnout přijmout toho dotyčného, protože nemá doklady nebo prostě neuznávají různé doklady, včetně toho evropského cestovního dokladu. Tak jak to tedy budeme řešit? Prosím, pan poslanec. Takže jedná se, pane Frunzuliko, o velice příhodnou otázku. Co tedy budeme dělat v těchto případech? Musíme využít diplomatické kapacity Evropské komise. Evropská komise musí spustit všechny své diplomatické cesty proto, aby dohody s třetími zeměmi eh, považovali tyto doklady za platné. Doufám, že tím jsem vám odpověděl na otázku. Děkuji a nyní pan López Aguilar na minutu 30. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. V roce 2014 členské státy státy vydali půl milionu příkazů k návratu a je třeba říci, že se realizovalo jenom 200 tisíc, asi 40 to znamená, že ta retorika předstírající, že do Evropy může kdokoliv, není úplně eh, pravdivá, ale všem ten návrat nefunguje ideálně. Funguje ale ne ideálně. Eh, nedostatek eh, nebo neexistence jednotného a platného dokladu který by respektoval stejné bezpečnostní prvky, jazyk a technické vlastnosti. To je samozřejmě problém, a třetí eh, země potom to tedy nepřijímají jako doklad. To musíme přijmout jako premisu. A obavou tedy je, že tato iniciativa by měla především zajistit dodržení základních práv garantovaných v listině eh, základních práv bez ohledu na státní příslušnost toho dotyčného. A za druhé je třeba, aby komise zaručila, že nedojde k návratům v případě brutálních postupů, které jsou neslučitelné s hodnotami, k nimž se Evropa hlásí a tvrdí, že je hájí. S tím bychom nemohli souhlasit. Ale především je třeba, aby Evropa změnila ten negativní pohled plný předsudků, s nímž je dnes spojená imigrační politika, protože ten návrat, návrat by neměl být samoučelný, měl by to být taková poslední cesta, poslední instance, abychom zajistili, že v Evropě nezůstanou ti, kteří na to nemají právo. Ale je třeba také změnit imigrační politiku v Evropě. To nemůžeme nemůžeme opomenout v takto důležité diskusi. Děkuji a nyní pan Baregov na minutu. Podkrepím eh, kolegata dokladčík eh, Halo. Já já podporuji našeho zpravodaje. Jakmile čím dříve si se zbavíme ilegálních migrantů, tím eh, bude eh, větší šance na přežití. Eh, já chci hovořit jako občan v Sofii, což je hlavní město Bulharska. 100 metrů od prezidentského úřadu je čtvrť, které se říká Malý Bagdád. Je tam ilegální trh. Eh, Evropa uzavřela své hranice a naše vláda eh, je teď mezi Merklovou a Erdoganem. Já navrhuji následující. My bychom měli změnit nařízení a pravidla, my bychom neměli akceptovat jako eh, migranty ty, kteří jsou eh, ekonomickými migranty, ti by se měli vracet do země původu. A kromě toho Evropská unie by měla nést náklady za obranu tureckých hranic. Vážené dámy a pánové, eh, pane eh, předsedo, pane komisaři. Poprvé, zdá se, se eh, většinově eh, vydáváme směrem k navracení lidí, migrantů, kteří u nás žijí nelegálně, kteří se pokusili prostřednictvím azylového práva přizestovat do Evropy. To je první důležitý krok. Ale samo o sobě eh, to nic nevyřešení, když technické eh, eh, předpoklady budeme řešit prostřednictvím společného evropského dokumentu. Musí přijít k tomu ještě další věci. Nejdříve tady musí být tlak na země původu, aby také uznávali tento dokument, protože mám velké pochybnosti, že bez takovéhoto tlaku se něco stane. A, a to se může stát z eh, mnoha ohledů. Za prvé, eh, prostřednictvím toho, abychom eh, tu rozvojovou pomoc, kterou ty země dostávají, se tedy navázali na přijímání lidí, ale také, aby se obchod s nimi příslušným způsobem v tímto podmínil. Potom je tady politická vůle v evropských zemích opravdu přistoupit k prosazování eh, osunu A v Německu alespoň vidím, že ta politická vůle chybí. I tam, kde by bylo možné osunout, eh, se to často nedělá. A, a když kolega za SAD už říkal, že eh, vracení je ten poslední prostředek, tak bych byl úplně proti. Není cílem eh, eh, azylového systému eh, umožnit imigraci. Navrácení je prvním a hlavním cílem lidí, kteří sem přicházejí. Eh, pokud eh, není tady důvod pro eh, poskytnutí azylu, musí být ti lidé navraceni zpátky, aby se tam integrovali doma do své společnosti. Teď prosím, pan Svoboda, na minutu 30. Pane předsedo, vážený pane komisaři, podporuji návrh na jednotný evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

E Pan Mamikins, minuta 30. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, ehm, myslím, že schopnost navracet tyto lidi, kteří eh, vstoupili do EU, ehm, nelegálně není dobrým signálem a to z mnoha důvodů. Lidé, mají pocit, že když přijdou o pas, že vlastně mohou pobývat v EU e, řadu let a potom e, sem ilegálně přitahují další nelegální migranty. Vyžaduje to e, ty návraty mnoho zdrojů a ty zdroje jsou nedostatečné potom pro lidi, kteří skutečně prchají před válkami, kteří prchají před mučením systém eh, migrace v EU není připraven na řešení eh, takovýchto situací, eh, na nich se někdy i podílejí nezákonní přestěhovalci, i dokonce politikové třetích zemí. Nechtějí vydávat cestovní doklady svým státním příslušníkům proto, aby mohli dále pobývat na území EU. Tyto eh, otázky a toto nařízení eh, jsou příležitostí pro to, abychom eh, tento systém napravili. Nařízení není šalékem, ale je to důležitý krok k zavedení efektivního systému, abychom mohli tyto imigranty vracet. Děkuji a nyní pan Leners, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsem rád, že eh, zítra budeme hlasovat eh, o tomto v nařízení. To je základ efektivní navratové politiky. Navratová politika je klíčovou podmínkou pro funkční azylovou politiku, ale je to také slatý, slabý článek evropského řetězci. Eh, když se podíváte na, Evropskou, na stránku Evropské komise, je řečeno, že každý eh, rok 400 až 500 tisíc eh, cizích státních příslušníků dostane nařízeno odpustit EU, protože i zde je v rozporu s pravidly, ale jenom 40% je odesláno do země svého původu. Čili 40% z těch lidí, kteří se nesmí Eh, zůstat eh, zde eh, je odsunuto a to znamená, že 300 tisíc lidí za rok si nic nedělá z našich pravidel, z našich procesů, z našich zákonů a prostě tady pěkně zůstává. Pro některé zemi v Africe je, ten, je to procento jenom 16 a, a pokud eh, nebudeme schopni nic eh, udělat s eh, zvýšením efektivity návratové politiky a se zvýšením této, tohoto procenta, tak bude obtížné včas eh, si, si, si zachovat eh, finanční prostředky pro ty uprchlíky, kteří to opravdu eh, potřebují. Mm, nechci, aby vznikalo nedorozumění. Jde o ty skutečné uprchlíky, kteří utíkají před válkou a kteří tady musí dostat ochranu. Děkuji a pan Liberacky má, dostává minutu. Děkuji, pane předsedo Sasoli. Pane komisaři, s uspokojením vítám tuto iniciativu. Chtěl bych se jenom zeptat, proč nedříve? dříve? Kdyby to přišlo o rok dřív, eh, řada věcí by zde byla vyřešena. Za druhé, eh, Předpokládejme se, že eh, jsme schopni odlišit ty, co jsou tady nelegálně, ale nemůžou se vrátit, protože je ohroženo jejich žití a od nelegálních migrantů. A potom značná část nemá dokumenty, protože se jich zbavili. A tady musíme vytvořit takový přístup, že nedostatek dokumentů ne, není Eh, vlastně eh, okolností, která by přála eh, k pobytu v Unii. A naopak, když přijete z dokumenty, tak můžete spíše zůstat. Při dnešním prohlášení předsedy a jsme jasně slyšeli, že chceme skutečně lépe chránit své hranici. S potěšením budu hlasovat za, pro tento dokument. Děkuji, Bohuslave. Cogor, prego, minuto e 30.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 předpoklady, které zvýší bezpečnost cestovních dokumentů a díky eh, kterým budou moci eh, ti lidé, kteří zde nelegálně pobývají, být navraceni. Já se ale obrávám, že naše eh, cíle nebudou naplněny se zlepšením kvality těch cestovních dokumentů. Jsme zde spíš konfrontováni s otázkou, co dělají úřady členských států, když člověk, který je vykázaný a zjevuje se nelegálně, se nevrátí do své země. Eh, on eh, k nám neubrchl a přesto teď je vracen. A tito eh, odmítnutí žadatelé o azyl se snaží vyhnout tomu odsunu zpět, budou dělat všechno pro to, aby mohli zůstat v Evropě. Tedy mm, pokládá se otázka, jak těm odmítnutým žadatelům zajistit ten odsun a prosadit jejich eh, odsun, eh, protože jinak tady nebude žádná uprchlická politika, ani imigrační politika, prostě tady bude panchovat jenom chaos. A pokud jde o eh, s převzetí nebo readmisi třetími zeměmi, tak to je samozřejmě hamba, že nechtějí přijímat své občany, protože často je to velice těžké prokázat, že se jedná o jejich státní příslušníky. E, tato, tuto situaci je třeba změnit a, a ty e, odsuny je třeba prosadit. Je to velká výzva, ale určitě je to nezbytné. Děkuji, takže to bylo poslední vystoupení a nyní e, přistoupíme ke HDI paní Kdyši. Grazie, grazie, Presidente. Děkuji, pane předsedo. Migrační jev nabil rozsahu, že vyžaduje skutečnou migrační a asilovou politiku s efektivnější regulací Eh, prostřednictvím legislativního dokumentu s opatřeními pro vracení všech osob, které se nachází v Evropě ilegálně. Návratová politika, efektivní návratová politika umožní věnovat více prostředků potom pro přijetí těch, kteří skutečně potřebují mezinárodní ochranu. Především ty nejzranitelnější jsou, nedopr- jsou eh, děti bez doprovodu. Eh, toto přispěje ke zlepšení bezpečnosti, k zkrátení zkrácení čekací doby a mm, k zlepšení situace. Tato politika musí být efektivní a komise mm, musí vést konstruktivní dialog se třetími zeměmi v zájmu readmise těchto e, občanů třetích zemí. E, tady zvlášť e, zdůrazňujeme, že návrat těchto osob musí probíhat důstojně a za současného respektování jejich práv. Děkuji paní Kiniši a pan Sinadinos. Děkuji. Tato zpráva by byla užitečná, kdyby Evropa měla zájem vyřešit problém ilegální migrace. Já to vysvětlím. Miliony cizinců žijí ilegálně na území Unie, eh, azyl jim byl odmítnut a oni tu přesto zůstávají. Neumíme si představit, že by jediný problém, který eh, by eh, bránil jejich vrácení, je absence cestovního dokladu. Readmisní dohoda se zeměmi jako Turecko třeba by mm, měla fungovat a musíme reagovat tehdy, když tyto země budou mít další požadavky. A měli bychom také přerušit kontakt se všemi zeměmi, které by e, své závazky neplnily. Kromě toho musím učinit prohlášení. Je absurdní hovořit o ilegálním pobytu a o migrantech kteří vstoupili ilegálně na naše území eh, současně v tom textu jaksi jedním dechem. Děkuji. Jedan je od gorućih problema s kojim se hitno moramo pozabaviti. Toleriranje nezakonite migracije i prihvaćanje da je na neki način ne... Nejpalčivější problém, který musíme vyřešit, je eh, otázka ilegální migrace, kdy eh, tyto kanály ilegální migrace by ztratily násíle, jestliže by existovala možnost legální migrace, jestliže by ti lidé mohli přijet pracovat a, ehm, a studovat v Evropě. Bohužel ehm, je tu příliš zbytněla ehm, administrativa a Tady mm, tento návrh dokumentu je eh, návrh správným směrem, který sníží administrativní zátěž pro příslušné orgány členských zemí a představuje určité záruky. Nicméně si myslím, že bude především potřeba omezit počty ilegálních migrantů. Eh, děkuji, pan Epitidio.

Eh, kteří eh, přicházejí do EU, eh, e konkrétně třeba do Řecka, znamenají, že je potřeba také přijmout opatření pro jejich navrácení nebo odstranění. Revize základních dokumentů je tady klíčová. Je to důležité téma a nemůžeme to omezit na nějakou formální proceduru. Ilegální občané Eh, si najdou cesty, jak zůstat v členských zemích a tím podporují další své známé a přátelé a příbuzné, aby tak učinili také. Víme, že jsou mezi nimi nebezpeční žihadisté a, a teroristé eh, a uh, už mnozí z nich se dopustili um, útoků a to je tedy cena Mm, kterou eh, nechceme platit. Je to eh, ohrušení pro občany a eh, a je to vlastně problém, který není řešen. Pan Maria chtěl slovo, ale nevidím ho, takže si počkáme na odpovědi. Pan komisař, máte slovo. Děkuji. Vážení poslanci, vážené poslankyně, nejprve bych chtěl poděkovat za tuto velice užitečnou rozpravu a za vaše poznámky. Jak jsem říkal úvodem, tento cestovní doklad je důležitým prvkem, který by měl zlepšit návratovou politiku, tak aby tato návratová politika byla efektivnější. Komise teď bude pracovat na provádění e, cestovních dokladů v úzké spolupráci s členskými státy. Cílem je podporovat v readmisní dohodě nebo v jiných dohodách jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států, to, aby cestovní doklady byly široce přijímány třetími zeměmi. Pokud to své úsilí správně zacílíme, tak by se to mohlo stát eh, klíčem ke zlepšení spolupráce v oblasti návratu a readmise s hlavními zeměmi původu a s transitními zeměmi uprchlíků. Jak parlament žádá, komise bude podávat zprávu radě a parlamentu o provádění a to ve lhůtě dvou let. Paní Gabriel, děkuji vám za možnost, abych zdůraznil, že skutečně chceme podpořit Bulharsko. Ehm, náš generální ředitel je právě nyní v Sofii, diskutuje s bulharskými úřady a chce tedy posoudit skutečné potřeby jak z hlediska finančního, tak z hlediska expertů. Ehm, pokud jde o ochranu hranic a potřebné vybavení, tak jak o tom hovořil i předseda Juncker dnes ve svém projevu. Tato podpora by měla být bezprostředně uvolněna. Je to pro nás prioritou a je to prioritou i pro mě osobně. Děkuji ještě za podporu, vážení poslanci a poslankyně a budu se těšit na spolupráci v tomto legislativním procesu. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní má slovo zpravodaj, pan Hala. Aho, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji vám všem za dnešní příspěvky. Chtěl bych stručně zareagovat na některé kritiky, které zazněly eh, z levé i pravé strany této eh, sněmovnu. Eh, existují velké ideologické rozdíly ohledně toho, co by se mělo dělat s nezákonnou migrací a s migračními tlaky. Nicméně jsem přesvědčen, že většina z nás se shodne, že současné právní předpisy je třeba provádět tato, toto nařízení se týká právě tohoto přístupu. Máme pravidla pro e, žádosti o azyl. Pokud nějaká osoba může de facto zůstat bez ohledu na to, zda splňuje nebo nesplňuje podmínky, potom ta pravidla jsou prostě jenom mrtvým textem. A jak už jsem říkal, jde to na úkor důvěryhodnosti našich právních předpisů a také to jenom povzbuzuje stále více lidí k tomu, aby překonávali středozemní moře. I když jsem euroskeptický a nepodporuji například centrální zpracování žádostí o azyl a i když ne vždy souhlasím se vším v tomto textu, protože je to kompromis, tak se domnívám, že tento cestovní doklad je příkladem spolupráce, která může přinést přidanou hodnotu členským státům bez ohledu na to, jaká politická rozhodnutí činí na národní úrovni. Takže děkuji mnohokrát kolegové, pane komisaři a Budu se těšit na vaši při zítřejším hlasování. Děkuji vám, pane poslanče. Tím se rozprava uzavřela.